Dear colleagues, good afternoon. Milí kolegové, milé kolegyně, to přeji dobré odpoledne. Doufám, že můžeme začít naše první zasedání po letní přestávce. Doufám, že jste si všichni léto užili, jste plní energie a že nám to umožní se rovnou pustí do práce. Všechny vás vítám. Bod číslo jedna, pořadu, přijetí pořadu jednání. Rád bych vás informoval o tom, že došlo k několika změnám v navrhovaném pořadu jednání. Za prvé, bod číslo 19 probereme po bodu 3. Dále bod 4 probereme po bodu 13. Bod 5 probereme po bodu 23. A body 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 26, 27 a 30 eh, budou odloženy. Kromě toho navrhuji, abychom um, rozpravu k prohlášení o finančních zájmech um, kandidáta na komisaře za Spojené království pro bezpečnostní unii um, pana Juliana Kinga probrali po bodu 24. Má někdo námitky? Nikoliv? Um, možná, že hned na začátku jsem vás měl informovat o tom, že Máme novou eh, technologii k natáčení, kterou teď právě testujeme v našem výboru. To znamená, že eh, ta kamera nás zapíná, zabírá ve 360 stupních eh, v celém sále. A pokud mám správné informace, tak jde ale zatím jenom o testování, to znamená, není to vysíláno. Doufám, že nás to bude eh, motivovat k tomu, abychom přicházeli včas a v hojném počtu. Bod číslo dva, což jsou sdělení předsedy. Pravděpodobně asi víte, že od eh, referenda ve Spojeném království, kde se eh, občané Spojeného království rozhodli opustit EU, došlo k celé řadě rasistických a xenofobních útoků na občany EU, eh, kteří nedělali ve Spojeném království nic nezákonného. Celé to eh, začalo hanebnou vraždou Joe Coxové, členkou eh, sněmovny ve Spojeném království a eh, původně působila také ještě v eh, tomto parlamentu. A poslední útok v Harlow v Essexu, který skončil smrtí polského občana Arkadiuše Južvika, tak eh, chtěl bych eh, připomenout všem důrazně, že náš výbor se vždy stavil za občany, eh, právo a justici a vypadá to, že pan Juživik jenom kvůli tomu, že si troufal hovořit svým vlastním jazykem v Essexu, tam, kde mnoho jeho spoluobčanů padlo a položilo své životy při obraně míru, který nám je tak drahý. Rád bych vyjádřil naši upřímnou soustrast eh, rodině a přátelům Arkadiuše Južvika a vás bych chtěla požádat, abychom se stoupili a održeli minutu ticha na jeho památku. Thank you very much. Um. Další oznámení plenární zasedání observatoře v Alicante proběhne 28. a 29. září. Lhouta pro uh, zástupce Jury, aby se zaregistrovali, je dnešek. Je důležité, abychom byli dostatečně zastoupeni, protože eh, jde o významnou eh, věc v naší legislativní agendě. Eh, kromě toho, že se bude diskutovat o mm, prosazování a digitální, digitálním prostředí v různých panelech, tak účastníci budou mít také možnost poskytnout zpětnou vazbu k návrhu ročního programu na rok 2017. Tolik ke sdělením předsedy. Nyní bod číslo 3, to znamená schválení eh, zápisu ze schůze. Pokud nemáte žádné námitky tak, eh, a nevznesete je do konce dnešního zasedání, tak eh, zápis ze schůze z 11. 12. července 2016 bude považován za přijatý. Nyní budeme pokračovat bodem 19. což je informace o schůzích správní rady a rozpočtového výboru Úřadu EU pro duševní vlastnictví. A slovo má paní komodíny eh, Kakia, eh, která je zástupkyní parlamentu eh, v tomto úřadu ve správní radě EU IPO a potom bude následovat Mary Hannibal, která je její náhradnicí. Obě dvě se setkání zúčastnily. Takže paní Komodýny Kaka. Kaka. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jaká je zpětná vazba ze zasedání? Ehm, zaznělo tam poměrně hodně věcí. Ehm, Karin vystihla většinu těch věcí. Já už to mám doplnit jenom pár drobností. Šlo o první zasedání, kde byli také eh, zástupci našeho výboru. My jsme tam byli za správní výbor. Mary i já jsme se zúčastnili opět dvě. A intenzivně jsme tam pracovali. Šlo o naše první setkání. A říkali jsme si, že vzhledem tomu, že jde o první e, naši účast, tak jsme tam chtěli být eh, přítomny obě dvě abychom viděli vlastně, co se děje, co předcházelo na předchozích zasedáních a tak dále, abychom si vytvořili dobrou základnu pro naši další práci eh, v pozdější fázi. Eh, ty pozice jsou v té poznámce zpětné vazby. Já bych chtěla upozornit na dvě věci, které vysvětlím. Ta první věc se týká doporučení, a sice že členové, kteří jsou jmenováni jako předsedové, nebo eh, ať už správní rady, nebo toho druhého orgánu, tak aby se jejich pozice neměnila. Ehm, byli jsme požádani, abychom se vyjádřili k výsledku ehm, předchozího nebo do, do, mm, prozatímního pozorování. Týkalo se o to způsobu, jakým eh, jsou ehm, jednotlivé osoby jmenovány. Jde zatím o předběžné závěry ze strany účetního dvora ke správní radě, minimálně ke správní radě a příslušných pracovnících eh, tohoto orgánu. A z té zprávy vyplývá, že bychom měli pokračovat a aby se pokračovala v navrhovaných změnách, které eh, účetní dvůr předložil. Mary i já jsme měli pocit, že navrhované změny neřešili efektivně eh, obavy účetního dvora. Jde o to, že eh, úředníci, kteří pracují v tomto orgánu, jsou eh, jmenováni, aby byli členy, kteří budou rozhodovat o případech, které jsou také předkládány tomu odvolacímu orgánu. A mm, v tomto případě, nebo v obou případech jsme se s Mary rozhodli, že budeme se zdržovat hlasování, že nebudeme hlasovat pro toto rozhodnutí, protože jsme se domnívalo, že bychom měli účetnímu dvoru umožnit, aby došel ke svým závěrům a také bychom měli umožnit eh, komise, aby provedla další analýzu o tom, jak eh, je možné tento postup upravit tak, aby nikdo nemohla mít pochybnosti o nezávislosti jmenovaných osob v takto důležitém orgánu. Přestože hovoříme o objektivní nestranosti, nikoli v subjektivní. Pak se hlasovalo v druhé věci a opět jsme se rozhodli, že se zdržíme hlasování s Mary. A to bylo eh, hlasování o evropském projektu spolupráce. Během diskuzí jsme jasně řekli, že jsme proto, aby mm, se, nebo jsme pro to, co dělá tento úřad, a hovořili jsme také o konvergenci postupů a nástrojích a o různém designu a že se eh, tak má dít eh, za spolupráce mezi centrálními eh, úřady tohoto orgánu a mezi jednotlivými orgány členských států. Nicméně máme tady také rozpočtové důsledky a ty rozpočtové informace, které jsme měli, ty nebyly úplné a proto jsme nebyli schopni eh, provést eh, úplné vyhodnocení. Eh, administrativa nám řekla, že předloží odpovídající rozpočet a ty další eh, údaje, a to na zasedání v listopadu. Nicméně přesto všechno na tomto setkání, které už proběhlo, se hlasovalo a my jsme se z těchto důvodů rozhodli, že se hlasování zdržíme. Další setkání eh, by mělo proběhnout v Alicante, a to v listopadu 15. a 17. Mary by se měla tohoto setkání zúčastnit a opět vás eh, budeme informovat, jakmile budeme mít k dispozici nějaké podrobnější informace k tomu zasedání v listopadu. Děkuji. Paní Hannibal, chcete něco doplnit? Nemám moc, co bych tomu doplnila. Obě jsme měli pocit, že v těchto dvou věcech, v těch dvou hlasováních, eh, bychom se měli zdržet hlasování. Naše role tam byla velmi užitečná, nebo je velmi užitečná a musíme si být vědomi toho, co se eh, tam děje. Protože některé věci probíhají a některé ne, jsou věci, se kterými nejsme eh, tak šťastní. Pokusím se se zúčastnit toho příštího zasedání a opět vás informovat a pokud to bude pokračovat tímto směrem, tak si myslím, že bychom to v našem výboru měli eh, řešit více dohloubky. Děkuji. Nějaké připomínky eh, z řad členů? Nevidím, že by se někdo hlásil. Budeme pokračovat bodem číslo 6, což je eh, výměna názorů ke eh, zřízení nástroje pro mír a stabilitu. A slovo má pan zpravodaj Jean-Marie Kavada. Merci, président. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Takže eh, trochu eh, vás vezmu z té prázdninové vlny touto naléhavou a důležitou otázkou. V jakém kontextu eh, se k tomu máme vyjádřit? Je třeba se zamyslet nad tím, zda právní základ pro návrh nařízení o zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru je přijatelný nebo ne, nebo zda tedy je třeba eh, tento nástroj nějak změnit. Ten nástroj spočívá v různých opatřeních technické a finanční pomoci. Jedná se o to, že by měl přispět ke stabilitě a míru ve třetích zemích a tato pomoc se týká především všech oblastí bezpečnosti ve třetích zemích, včetně vojenských složek. Obecným cílem je chránit civilní obyvatelstvo v konfliktních oblastech, v oblastech, kde panuje nějaká krize, v oblastech, které jsou považovány za e, ohrožené, tak aby bylo možné lépe podporovat hospodářský, sociální, ekologický rozvoj v rozvojových zemích. Právní základ, který je navržen, spočívá v odstavci číslo 1 článku 209 smlouvy, odstavci 2 článku 212 smlouvy o fungování EU. Oba tyto články jsou součástí hlavy 3, která se týká spolupráce s třetími zeměmi a humanitární pomoci. Jaký je tedy reál, reálný problém? Vzniká zde otázka, zda takovéto nařízení by nemělo mít jako právní základ ustanovení, které souvisí se společnou bezpečností a s politikou obrany Evropské unie spíše než eh, s rozvojem a technickou a finanční spoluprací. Eh, po zvážení navrhuji postoj, který samozřejmě eh, budeme ještě diskutovat, a já jsem proto, abychom tedy zachovali stávající právní základ z důvodů, které se eh, vám pokusím předložit k posouzení. Za prvé, v situacích, kde existují konflikty, může dojít k ohrožení rozvojové pomoci, které EU eh, poskytuje některým třetím zemím. Mám na mysli eh, zcela zjevné a silné vazby mezi rozvojem a bezpečností určité země. Navíc judikatura soudního dvora často uváděla, že veškerá opatření týkající se udržování míru lze eh, považovat za opatření přispívající k rozvojovým cílům a k cílům dem- šíření demokracie a právního státu v zemích, kterým EU pomáhá. Návrh nařízení předpokládá, že tento typ pomoci by se měl považovat za jakousi poslední cestu, poslední prostředek v případě vážného ohrožení státních institucí nebo v případě nutné ochrany základních práv a lidských práv, jestliže instituce daného státu jsou natolik oslabené, že již nejsou schopny tyto záruky sami zajistit. Návrh nařízení zakazuje, aby tento nástroj byl použit k financování eh, vojenského výcviku, k financování eh, zbraní a eh, munice. To znamená, ze zákona nejedná se o financování nějakých vojenských operací, ale skutečně se by se mělo jednat čistě o pomoc nebo o poradenství. Pak je možná také třeba připomenout, že Zvolíme-li právní základ týkající se rozvoje a technické a finanční spolupráce, jedná se o legislativní postup, běžný legislativní postup, kde Evropský parlament se podílí na rozhodování a bylo by dosti podivné, aby náš parlament z toho byl vyloučen právě eh, s poukazem na eh, analýzu právního základu. Pokud by ten právní základ vycházel ze společné bezpečnosti a obrané politiky, pak by Rada musela schvalovat eh, tato opatření, a to jednomyslně, a parlament by byl možná jenom konzultován. A když říkám možná, tak tím mám na mysli, že by k té konzultaci došlo pozdě a jenom takovým podružným způsobem, takže bychom nemohli sehrávat úlohu ve věci, která je pro nás docela důležitá. Běžný legislativní postup právě umožňuje europoslancům přesvědčit se, že tento nástroj bude využíván k humanitárním účelům, eh, tak jak vyplývá z našich běžných postupů. Na závěr, abych nezabíral příliš mnoho času, než se rozhodneme, tak eh, bych ještě vyzval právní službu, aby eh, nás seznámila s eh, argumenty pro případnou změnu právního základu a také bych byl rád, když dovolíte, pane předsedo, aby se kolegové vyjádřili a řekli svůj názor na tuto otázku. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji. Předtím, než dám slovo poslancům, tak poprosím právní službu, aby se vyjádřila. Děkuji. Myslím si, že jde o velmi složitý případ. Um, to, to je nám úplně jasné, chápeme obavy, které vyjádřil pan zpravodaj. Chápeme také situaci a plně souhlasíme s tím, jak ji pan zpravodaj nastínil. Máme určité pochybnosti o tomto základu. Důvodem pro to je, jak víte, že ten určující prvek pro um, volbu právního základu je obsah těch navrhovaných aktů a jejich účel. A politiky pro rozvoj, jak se zdá, vyžadují určitou bezpečnost. A v judikatuře se to také objevuje, že můžete přijmout opatření, která se týkají bezpečnosti v tomto kontextu. Nicméně, Podíváme-li se na účel a obsah v tomto případě, tak eh, v tomto návrhu, a tady bych chtěla připomenout, že jde o a kterým se mění stávající legislativa. Tím, že se mm, doplňuje něco, že přidáváme určitý specifický prvek nebo prvky. A jak pan zpravodaj uvedl, vidíme tady ten horizontální cíl, překlenující cíl, čímž je dosažení udržitelného rozvoje. Nicméně konkrétnějším cílem stále zůstává za mimořádných okolností a pokud to jsou dané předpoklady, tak tady jde o budování vojenských kapacit aktérů v třetích zemí. A ta navrhovaná ustanovení se týkají právě této možnosti, toho budování vojenských kapacit, této další možnosti. A dále třeba připomenout, že jednání eh, v, na poli společné bezpečnostní a zahraniční politiky má za cíl právě bezpečnost, vojenské akce, je to mimořádně citlivá věc. A rozvojová politika, stejně jako technická pomoc podle článku 212, mohou představovat právní základ, pokud nenajdeme nějaký jiný právní základ. Ale v tomto konkrétním případě docházíme k závěru, že to hlavní zaměření tady je spíše vojenského rázu, tedy jsou to ty vojenské aspekty, bezpečnostní aspekty. A proto bychom chtěli varovat, byť chápeme zájem parlamentu to řešit tímto postupem, protože ty jiné alternativy nejsou až tak, eh, ehm, nevypadají tak dobře, nejsou až tak lákavé. Ale máme také článek 40 eh, ehm, smlouvy fungování EU a tady se zakazuje to, aby politiky společná zahraniční a bezpečnostní politika měly dopad na unijní politiky a platí to také naopak. E, platí to pro dopad e, politik EU na evropskou společnou zahraniční bezpečnostní politiku, protože tady bychom se mohli dostat do problému. Takže bych chtěl připomenout tady rozdíl proti článku 47 smlouvy o fungování EU tam vlastně zůstávala ehm, zahraniční bezpečnostní politika mimo ty interní politiky EU. To znamená, pohybujeme se na poli, kde je třeba být velmi obezřetný. A takové jsou důvody našeho doporučení, kde jsme poukazovali na problému tohoto právního základu, protože tady vidíme určitá rizika, byť chápeme na druhou stranu i také zájem pro tento právní základ. A na závěr velmi důležitá připomínka. My jsme eh, vyhodnotili ten návrh v současné podobě. Předtím byl projednán v parlamentu a na radě. Předtím, než byl projednán v parlamentu na radě, možná, že ten záměr, jak návrh měl vypadat, byl jiný, ale pokud jde o současnou podobu, tak eh, Náš závěr eh, trvá, to znamená, že se domníváme, že v právním základu je problém. Děkuji. Paní Hautala. Uh, thank you very much, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Je to velice důležité téma a také o něm jednáme v důležitou chvíli. Je to, myslím, poprvé, kdy slyšíme, že se právní služba eh, vyjadřuje veřejně Eh, vyjadřuje své pochybnosti, má i jakési odmítání výběru právního základu v souvislosti s touto změnou nařízení, eh, kterou 15. července eh, prezentovala vysoká představitelka paní Morgerini. Je důležité si uvědomit, že spíše za zavřenými dveřmi i právní služba komisa právní služba rady vyjádřili obdobné pochybnosti a neberou to na lehkou váhu. Na základě této diskuse vidím jasně, že musíme udělat něco, jak podporovat státy, eh, které se nachází v choulostivé eh, situaci, kde je velký potenciál konfliktů, tak aby nekolabovaly a aby byly schopné se postarat o své občany, o svůj vlastní rozvoj. Ale jak už na to poukázala právní služba, toto je nástroj, ve kterém se primárně řeší přidání určitých prvků do stávajícího nástroje a týká se to vojenské eh, pomoci s výjimkou zbraní a munice Nicméně mohlo by to jít i e, směrem budování vojenských základen. A když se na to podíváme z hlediska perspektivy rozvojové politiky, což je také velice důležité podle mého názoru, musíme si položit následující otázku. Je to opravdu toto, co bychom měli činit prostřednictvím společných rozvojových fondů EU a e, fondů technické pomoci? Já si myslím, že ne. Já samozřejmě také chápu to, že parlament na to chce pohlížet také z hlediska svých vlastních zájmů a kompetencí, ale myslím, že těmto svodům bychom měli odhalat. Protože k čemu pak dojde? Máme zde určitý pokus opět nastavit intergovernmentální rovinu rozvojové spolupráce. Podívejme se do historie tohoto návrhu. Byl zde tlak jít tímto směrem od roku 2011. A už vlastně eh, překročil eh, jakékoliv dosavadní známé hranice. Například zde byl otevřený dopis deseti členských států z 15. dubna adresovaný vysoké představitelce, aby urychleně došlo k pozměnění nařízení týkajícího se eh, tohoto nástroje pro mír a stabilitu, aby to bylo pozměněno tímto směrem. A opravdu by to byla škoda, kdybychom zde eh, šli, jenom zohledňovali eh, ty primární názory parlamentu, měli bychom zde jít hlouběji, protože právní služby všech tří institucí, pokud vím, se k tomu staví velice kriticky a velice skepticky. A paní uh, eh, Morgerini uh, eh, vlastně teprve, když uh, jmenovala uh, uh, kolegů, tak se to začalo vyvíjet směrem vlastně k výboru rozvojové pomoci. Takže to asi eh, půjde směrem zamítnutí právního základu. Děkuji, není má slovo pan Fus. Děkuji vám, pane předsedo. Argumenty paní kolegyně Hautala mm, jsou pro mě samozřejmě srozumitelné a pochopitelné, obdobně jako argumentace právní služby. Na druhou stranu si musím ale položit otázku, Zda dnes nežijeme v trochu jiné době. My se zde právně pohybujeme na určité hranici, ale přece jenom, jestli se doba trochu nezměnila a nevynucuje si trochu jiný postup. A zda bychom tedy neměli zvolit pragmatický přístup k dané záležitosti. Říkám si, co když to neuděláme, co když to tam nezahrneme. Budeme pak vůbec schopni ještě poskytovat rozvojovou pomoc do zemí, které se staly relativně nestabilními zeměmi? Jinými slovy, budeme pak přihlížet, jak země, které vlastně pomocí rozvojové pomoci chceme stabilizovat, se možná i přesto stanou nestabilními nebo nestabilnějšími. Měli bychom se tedy intenzivně eh, zabývat, zda vlastně jako doprovodný jev rozvojové pomoci by se zde neměla vytvořit takováto možnost, ale ta by se zaměřovala výhradně na ty úkoly, které má skutečně plnit. Protože jinak nevím, jestli tam vůbec bude možnost nějakým způsobem reagovat a něco dělat. Jsme dnes ve světě svědky mnoha nestabilních zemí, mnoha nestabilních regionů kde bychom měli říci, že naším největším zájmem je stabilizovat. Ale ne všude eh, se to podaří na nějakém dobrém základě. Takže ta možnost to doprovázet a to zajistit, tato možnost by se vytvořit měla. Já vím, že tento pohled je velice pragmatický. A z právního hlediska, podle mého názoru, by se to dalo takto interpretovat, je to opravdu taková hraniční poloha. Ale chci říci, že dnes jsme svědky jiných situací, než tomu bývalo dříve, když se vytvářely ty jiné právní základy. A pokud tedy půjdeme tím směrem, že budeme chtít poskytnout odpověď i na takovéto situace, které tu dnes máme, tak by to mohl být správný postup, byť se k němu přidávají různé nejistoty, eventuálně, ale pokud bychom to mohli formulovat takovým zacíleným způsobem, tak bychom to měli v těchto nejistých dobách učinit. A proto si myslím, že ten přístup pana Kavady je správný přístup. Paní Delvou. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice pozorně vyslechla argumenty kolegů a musím říci, že jsem celkem zmatená. E, diskutujeme o právním základu, mělo by se tedy jednat o právní debatu, kdy máme zvolit ten správný právní základ a mám dojem, že prohlášení právní služby nejsou e, tak úplně e, přesvědčivá či vyhraněná. Bylo by tedy možná dobré mít nějaké písemné stanovisko, případně i od ostatních právních služeb, abychom si udělali jasnější představu. A pak tady navíc je na to naroubovaná diskuse o výsadách parlamentu, která je také velice zajímavá a je tady diskuse o cílech a prostředcích rozvojové politiky. Takže pro mě to je poměrně hodně informací a mám dojem, že tak trochu využíváme té právní argumentace k obhajobě eh, jednoho či jiného postoje. Eh, takže musíme samozřejmě respektovat právní základ, určité právní zásady a proto by podle mě bylo dobré mít písemné vyjádření, tak abychom do toho měli jasnější vhled, než budeme s tímto tématem pokračovat dál. Děkuji. Uh, eh, Mr. Kavada. Kavada. Tak já normálně se nezabývám právním základem, eh, protože naše zpravodajka je na mateřské dovolené. Nevěděla jsem, že existuje zpráva eh, právní služby z 31. srpna. Tímto se omlouvám. Eh, nečetla jsem tu zprávu, omlouvám se za to, ale vidíte alespoň, že i my ještě potřebujeme čas, než se rozhodneme. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Bez Evropské unie by dnes neexistovala palestinská samozpráva. Bylo by to obyvatelstvo, kterému by nikdo nevládl, které by nikdo neřídil. Probíhaly vojenské operace v různých oblastech v našem okolí, zejména ve Středomoří, u kterých je dobře vidět, jaká existují omezení. Já jsem vděčný panu Fosovi za to, že řekl, jak moc ten geopolitický kontext se změnil. Dnes už nejde o to, zda parlament eh, má nebo nemá být konzultován eh, v určitých záležitostech. Pro právní služby jde o to, aby nás eh, ujistili, že pokud se má konsolidovat nebo měnit právní základ, že vznikne takový právní základ, který nám umožňuje zastupovat evropské občany ve vztahu k evropské exekutivě. O to tady jde. A v této velice rušné geopolitické době a omlouvám se, ale některé aspekty té dnešní doby trochu připomínají druhou polovinu 30. let, kdy mnoho lidí říkalo, že e, prostě právní kontext e, něco neumožňuje a víme, jak to dopadlo. To, co má chránit mír, by mělo zároveň přispívat i k ochraně Eh, ekonomické a následně i sociální a politické konsolidace. Žádné vojenské operace ve světě nedokázaly prosadit mír jenom zbraněmi, protože pokud neexistuje pomoc i k tvorbě různých politických struktur, tak ti, kteří eh, vlastně chtějí svrhnout eh, systém, kteří chtějí svou svobodu, potom nedostanou pomoc a zůstanou vlastně zachváceni v chaosu. To je první věc. Pokud se zajímáme o budoucnost našeho světa dílu, tak si musíme uvědomit, že jsou tady operace, které můžeme konsolidovat i pomocí uh, humanitární pomoci, jestliže to je v souladu s našimi stanovisky, paní Hautala. Pak je tady druhá otázka. A sice, zda je představitelné uh, dnes, kdy uh, evropské obyvatelstvo je dezorientováno, je představitelné, že vojenské či humanitární operace budou spouštěny bez toho, aby byly schváleny parlamentem. Já si myslím, že to je zcela nepřijatelné. Za těchto okolností bych chtěla říci právní službě, že mám následující návrh. A samozřejmě jsem otevřený a rád vás vyslechnu, protože eh, řada kolegů eh, by eh, také mohli vlastně se snažit o to, aby eh, náš parlament měl stále nějaký postoj vůči exekutivě i v oblasti humanitární pomoci a budování civilních struktur, protože to je naše úloha. Naší úlohou není armáda, ale konsolidace důsledků vojenského a civilního zmatku v důsledku operací. Já mám tedy pro právní službu návrh. Buď nám poskytnete základ, který umožní vlastně nějak spravovat tu novou dobu, která eh, vyvstává. To znamená, že zaručíte, že parlament se bude moci vyjadřovat, hlasovat a rozhodovat, anebo to považujete za nemožné a potom bych eh, raději neměnil názor, protože vlastně tak, abychom si nechali to, co už máme. Takže můžeme si vyčkat, můžeme počkat na vás dal, další návrh, ten pak přeskoumáme a uvidíme, k čemu to povede. Takže děkuji vám eh, všem a děkuji i právní službě, která nám určitě pomůže a poskytne nám takovou nějakou kolejnici, a po které se naše uh, uvažování bude moci ubírat. Děkuji. Uh, Chce zareagovat právní služba? Ano, jenom velice stručně vysvětlení, pokud jde o ty alternativy, které tady eh, byly nadneseny, to vychází i eh, z našeho stanoviska. Tady se nejedná o běžný legislativní postup, o který tady jde. Tady jde prostě o tu bezpečnostní a zahraniční politiku eh, a v té potom vlastně nemáme stejnou úlohu. Jediná věc, kterou k tomu mohu říct ve snaze o to být konstruktivní, je to, že my jsme tedy vyhodnotili návrh tak, jak jsme ho dostali a vidíme tam určité problémy. To, eh, tuto analýzu nemůžu změnit. To je analýza, kterou jsme uskutečnili. Jiní samozřejmě mohou udělat jinou analýzu, ale naše analýza hovoří takto. Když se to téma projednává na parlamentu a na radě, je možné, že obsah toho aktu, součásti toho aktu se změní, že vlastně se nasměrují více k té rozvojové politice. A tady se zatím neodvažuji hovořit o detailech, protože to je spíše vaše záležitost, no a potom by bylo třeba to celé přehodnotit. Ale já nemohu Eh, vlastně eh, jít dál, říct něco víc. Můžete zvažovat tedy tuto možnost, zda to takto tedy nevyřešit. Děkuji. Uh, Mrs. Hautala. Paní Hautala, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám takový pocit, že velká část této rozpravy by se měla vést na výborech pro zahraniční záležitosti a na výboru pro rozvoj. My zde řešíme právní základ v souvislosti se smlouvami. A já vás žádám, abyste zohledňovali, že zde máme rozdílné různé tematické výbory, které to budou řešit podle svých kompetencí. Nyní se právní základ používá pro něco, co může být jistě velmi důležité a cené. A nikdo mě nemusí Eh, přesvědčovat o té souvislosti mezi bezpečností a rozvojem a rozvojovou pomocí eh, eh, naše země. Jsme hostili vlastně konzultace OSN o bezpečnosti a rozvoji, takže já o tom tématu něco vím. Ale Nyní zde tedy eh, máme ten nový nexus mezi bezpečností a rozvojem. A používá se k tomu, abychom skutečně změnili ten eh, pohled na spolupráci a rozvojovou pomoc. A jde o snižování a vymycování chudoby, řešení globálních hrozeb, jako je, jsou klimatické změny, poskytování školního vzdělávání, budování institucí a existují i jiné nástroje, Pomocí nich lze například budovat eh, vojenské základny nebo se zapojovat do vojenských operací. A proto je třeba to skoordinovat a k tomu má Evropa novou globální strategii, která usiluje lepší koordinaci stávajících nástrojů. Ale bohužel tento nástroj usiluje o to, aby se v podstatě převzal nástroj EU, nástroj rozvojové pomoci, a aby se eh, výbor pro eh, mír a bezpečnost, by eh, použil tento nástroj. Například je to 100 milionů eur. Samozřejmě v měřítku EU je to hodně peněz, ale ne příliš mnoho peněz. Ale kdo ví, jak to bude dále? Zdá se nevyčlení do kapitoly 4 více peněz mezinárodní globální operace EU a možná, že potom eh, tam bude takové svody z toho rozpočtového, eh, rozpočtu pro rozvoj eh, vyjmout ještě více peněz a nevíme potom, na co přesně půjde ta rozvojová pomoc. Jestli to bude tak, jak je to plánováno ve smlouvách. A ještě k tématu hm, kompetencí parlamentu. Já se obávám, že nyní nemůžeme změnit primární právo tím, že řekneme, že Mm, do společné bezpečnostní eh, politiky nebo rozvojové eh, bezpečnostní politiky by měl více promluvat parlament. To je na další kolo jednání, kde samozřejmě parlament musí předložit ten návrh, se tam více zapojit eh, do těchto dvou politik, ale to nyní není na pořadu dne. A neměli bychom tedy Eh, zneužívat tento nástroj pro takovéto návrhy, které stejně neprosadíme tím, že takovýto nástroj tímto směrem eh, pozměníme. Pan zpravodaj Kavada zde učinil velice dobrý návrh, a sice abychom se podívali na právní názor eh, komise a rady jejich právních služeb. Myslím, že by to bylo opravdu dobré se s nimi seznámit. Je důležité, aby občané věděli, eh, o co zde běží a vlastně zde na tomto výboru poprvé se o tomto tématu může diskutovat otevřeně a veřejně. V souvislosti s naším programem bychom nyní měli o tom návrhu hlasovat, ale já si myslím, že by asi bylo dobré to hlasování odložit na příští zasedání našeho výboru, pokud s tím takto budete souhlasit tak, aby si každý mohl udělat jasný názor na toto e, citlivé téma. Souhlasíte? Výborně. Takže odkládáme pouze hlasování o tomto bodu na příští zasedání našeho výboru. Uh, now, uh, the next items. Další body 7, 8 a 9 jsou odložené, nicméně bych vás rád informoval o termínu pro podání pozměňovacích návrhů. A to je 8. září v pravé poledne 12.00. Nyní tedy budeme pokračovat bodem číslo 10 a to je návrh eh, zprávy týkající se prohlášení o zájmech komisařů. A slovo má pan Duron, který je zpravodajem. Je vous remercie. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím nehovořit příliš dlouho. Je to téma, které, alespoň doufám, by nás mělo přivést k postoji, který bude jednak konsenzuální a jednak umírněný. Pokud mám na, hovořím o umírněném postoji, Říkám to proto, že mnohokrát zazněly obavy, ostatně i z mé strany, a já bych tedy hned e, úvodem to chtěl říci, že by se náš tedy právní výbor neměl měnit v jakýsi soud, jakýsi tribunál. Je to třeba jasně říci. Nejde tedy o to, že by se měla měnit úloha parlamentu nebo tohoto výboru. To chci říci zcela jasně. E, neměly by se tady dělat prostě v této věci Ehm, nějaké procesy. Jde tady skutečně jenom o to, že chceme vylepšit situaci, jak víme eh, z nedávné minulosti, ta situace není vždy úplně uspokojivá. Říkám zlepšit, ne nějak radikálně změnit, nechceme dělat žádnou revoluci, jde nám o to, aby to celé lépe fungovalo. A já doufám, že tedy dospějeme ke koncenzu v tom, Eh, že hlavní linie této zprávy, můj hlavní motiv je zajistit, aby Evropský parlament mohl plně sehrávat svou úlohu v rámci vyváženosti institucí. Je třeba, abychom mohli být tedy hrdí na své odpovědnosti, abychom se jich mohli zhostit a plně je vykonávat. To je první věc. Evropský parlament by tedy měl být respektován. A v rámci tohoto Evropského parlamentu náš výbor, výbor pro právní záležitosti, musí tedy plně sehrávat svou úlohu. Tím mám na mysli, že jednak smlouvy a jednak fungování tohoto parlamentu našemu výboru uložili specifickou úlohu. Máme tedy specifický úkol, který bychom měli efektivně plnit. Ten specifický úkol právního výboru není v tom, že by měl být nějakým soudem nebo tribunálem nebo provádět nějaké vyšetřování, ale měl by zajistit, že otázka střetu zájmů se bude řešit ještě předtím, než se řeší otázka kompetentnosti komisařů. Takže nejde o to, že bychom chtěli spochybňovat, že některé osobnosti, které jsou e, odborníci na určitou oblast, by měly vlastně e, dělat něco jiného. Ne, o to tady nejde ve střetu zájmů protože někdo samozřejmě může být znalec v jedné oblasti a být vynikajícím komisařem v oblasti jiné. My musíme objektivně posoudit, zda neexistuje nějaký střed zájmu, který je právně jasně definován, zda neexistují nějaké finanční vazby, které by komisaři znemožňovaly vykonávat svůj úkol, aniž by vznikalo podezření, že e, třeba nepracuje úplně v obecném zájmu. Toto je jediný bod, který je naším úkolem a myslím si, že v tom bychom asi mohli být konsenzuální. Pouze tímto bodem bychom se měli zabývat. Já tedy nebudu zabíhat do detailů, protože tento výbor má samozřejmě tady eh, dnes na práci i další věci. Chci tedy jenom zdůraznit eh, to, čím byla vedena má zpráva. Chci zajistit, aby střety zájmů, pokud možno, nebyly nepřímo vymíceny, to je příliš silné slovo, ale abychom se je pokusili vyloučit, tím spíše, kdy eh, Evropa je z nejrůznějších důvodů kritizována. A neměli bychom tady vést tedy diskusy, která by nebyla rozumná, pokud jde o obhajobu soukromých zájmů a veřejných zájmů v evropských institucích, ať už je to parlament či komise, bychom neměli vlastně eh, se vyvstávat, vystavovat kritice kvůli tomu, že nehájíme obecný zájem a že hájíme nějaké zájmy soukromé. Takže eh, tento, tato moje úvodní poznámka možná byla trochu delší, ale já vím, že ten eh, že tady zazněly obavy z toho, že já bych chtěl politizovat tuto otázku, nebo že by chtěl politizovat někdo jiný. To rozhodně není cílem mé zprávy. Já nechci tuto otázku politizovat, naopak chtěl bych ji spíše moralizovat. To znamená, že bychom se měli řídit spíše etickými principy a to by mělo platit i pro komisaře. Snažil jsem se tedy o zlepšení Eh, těch prohlášení o finančních zájmech, které dostaneme eh, na začátku, zejména pokud jde o zájmech rodinných příslušníků. Chtěl jsem, aby se neskoumala kompetentnost eh, komisaře pro daný obor dříve, než se vyřeší otázka střetu zájmu Opakuji, nejedná se o otázku jakéhosi soudu, ale jenom toho, abychom dostali dostatečné informace. A potom dáváme návrhy komisi. My z právního hlediska nemůžeme komisi nic vnucovat, ale můžeme komisi navrhnout, jak by se daly některé věci zlepšit. Například hned na začátku tohoto mandátu, který je pro mě první, jsem žádal, aby nevznikaly střety mezi tím prvotním prohlášením komisaře a mezi tím, čím by se měl řídit během výkonu své funkce, například pokud jde o zájmu rodinných příslušníků. To jsem tady také zmínil a velice pozorně si rád vyslechnu i vaše návrhy a vyzývám tedy k tomu, abychom se snažili eh, zajistit, že Evropský parlament bude posílen díky tomu, že bude jednotný v otázkách, které se týkají zásadních hodnot. Děkuji. Mrs. Regner. Děkuji, paní Regner. Děkuji vám. Vlastně každé slovo, které zde pan zpravodaj řekl, můžeme podpořit. To je přesně ten správný směr, který máme jít. Samozřejmě každý člověk, i komisaři, potenciální komisaři a komisařky má soukromé zájmy, protože jinak bychom museli nominovat jakési Marťany. Každý má nějaký soukromý zájem, ale o co jde je to, vypracovat, říci si, co je ten obecný zájem, který je třeba zohlednit a co je ten soukromý zájem a postarat se o to, aby zde nedocházelo k potenciálním konfliktům. A v tomto smyslu absolutně podporuji to, co vy jste zde, pane kolego, řekl. Ráda bych upozornila na několik problémových oblastí, kde bychom neměli zabíhat do příliš eh, nás rozkládajících detailů. Jde o to, aby parlament při kontrole střetu zájmů parlament mohl řádně fungovat a nehrál zde čistě takovou formální roli láry fáry, jenom kontrolovat, jestli někdo správně vyplnil nějaký papír. Neměl by být ani roli nějakého soudce, ale chci poukázat zde na téma rodinných příslušníků, protože zde máme jisté zkušenosti. Máme zde zkušenosti například z aféry LuxLeaks, eh, také z vyšetřovacího výboru Panama Papers, kdy jsme obdrželi určité informace, že mnoho eh, podniků i bohatých soukromníků v dnešní době velice běžně využívá svých rodinných příslušníků, aby byli na oko vlastníky akcí, aby oni se zaštěťovali nějakými jmény, takových těch zdánlivých vlastníků, aktiv, podniků, ale v reálu je tím vlastníkem nebo majitelem někdo úplně jiný. A my jako poslanci Evropského parlamentu si nemůžeme hrát na detektivy, ale ty formulace zde by měly být natolik daleko sáhlé, že my nebudeme mít jenom tu kompetenci odškrtnout, ano, vy jste vyplnili formulář a tím hotovo, ale abychom zde měli určitý prostor pro vyhodnocování situace. A to, co navrhl pan zpravodaj, je podle mého názoru opravdu cesta naprosto správným směrem. Ale až budeme potom vytvářet konkrétní formulace, musíme si dát pozor na to, abychom nevytvořili jakýsi rámec a oni to potom spolu vyplní, eh, rodinní příslušnice a sestřenice ze 17. kolene tam třeba nebude, ale bude tam napsaný nejlepší kamarád. Takže musíme si opravdu dát pozor na to, abychom zde neměli jenom vytyčené správné a dobré cíle, ale abychom eh, je také byli schopni náležitě vymáhat. Pan Kavoda. Tak za prvé bych chtěl jasně říci, že se mi eh, líbí to vysvětlení kolegy Duranda ohledně úlohy tohoto textu, to znamená, že jde o to vyjasnit dodržování hodnot. To je, je to dobrá zpráva. Myslím si, že eh, bez jakéhokoliv váhání bych to mohl podpořit. A v této souvislosti bych chtěla říct ještě dva názory. Za prvé eh, jednu takovou zkušenost a za druhé, jak o tom hovořil pan Duran a paní Regner, otázka toho, že bychom si měli zamést před vlastním Prahem, pokud jde o hodnoty právě v tomto okamžiku, kdy je Evropa nebezpečně vystavená nacionalismu. Nejprve pár věd ke zkušenostem. Já jsem patřil mezi pár lidí, kteří Eh, v roce 2004 protestoval proti komisaři Butilionemu, kterého nám tehdy navrhl předseda komisy. Eh, ti starší zde si vzpomenou, že to byl komisař, který měl mít na starost občanské svobody, eh, měl předsedat tedy ehm, vlastně portfoliu týkající se justice a vnitra na komisi. A na to, co poměrně pravidelně říkal tento římský intelektuál, bylo explicitně doslova homofobní. E, tento člověk byl zcela zjevně také xenofobní a bylo téměř urážkou, že italská vláda e, nás nutila k spolknutí této nestravitelné pilulky, nicméně po dvou slyšeních byl tedy odmítnut. Toto už je věc, která je poměrně stará. Evropský parlament nemá možnost, jak ověřit pravdivost prohlášení, která mu jsou předkládána. My nejsme soudem a e, nemůžeme, nemusíme ale ani být e, komplici jakýchsi lží, které se potom objevují, kdy je něco zamlčeno. A e, byla tady zmínka o tom, že by ty dotazníky měly být obsáhlejší, tak abychom se nevystavili tomu, že se staneme jakými si nechtěnými komplici. Dále domnívám se, že je také velice důležité, abychom, tedy když už nejsme soudem, tak eh, abychom nebyli zataženi do takového světa různých podezření. Je třeba eh, si uvědomit třeba příklad komisaře Kaněteho z poslední doby, který dnes je pravidelně předmětem je určitých eh, přívalů podezření a parlament je vlastně zatažen do toho, že se jakoby stal nechtěným komplicem kvůli tomu, že ten dotazník prostě je špatně uspořádán. A všechny instituce, včetně různých politických stran, teď vlastně musí čelit aféře, která je dána i nedostatečným, nedostatečnou přesností při slyšení na našem výboru. A já bych možná ještě nějak navrhla obohatit ten, ten návrh zprávy, kdy se hovoří o různých doplňovacích nástrojích, o celkové pravdivosti prohlášení, která dostáváme, tak abychom mohli být všichni v klidu a abychom vlastně už nebyli v tomto světě podezření, které je velice problematické. Děkuji. Pan Zjevka. Dziękuję Panie Przewodniczący. <clears throat> Bardzo chciałem podziękować koledze Durand. Děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat mm, panu Duranovi za to, že mm, předložil návrh Jde o zvláštní téma a často je toto téma vnímáno emocionálně. Zejména je to emocionálně vnímáno z politických důvodů. Vážím si toho, co zde dnes zaznělo, respektuji to. A všechna vystoupení poukazala na zajímavé návrhy, pokud je o rozhodování, nicméně. Teď se vyjadřuji k panu Kavadovi. Řekněte mi prosím, pane zpravodaji, v jaké situaci by se potom ocitnul parlament? Nevybavuji si, že by parlament eh, někdy odhalil nějaký podvod eh, ze strany komisařů. Jsem tady 12 let a nevybavím si jediný případ, kdybychom se spoluúčastnili odhalení nějakých špinavých záležitostí. Vy jste hovořil o panu Butilionovi, což je asi nejlepší případ nebo příklad toho, kdy parlament měl dostatečnou sílu eh, k tomu, abychom řekli italské vládě, děkujeme za to, že jste navrhli tohoto kandidáta, ale přijďte prosím s někým jiným. Ale nebyli jsme schopni, nepodařilo se nám eh, přijít s žádnými závěry nebo prokázat nějaké mm, nesprávné věci. A platí to jak pro komisi eh, Barosa, tak Junkra. Nepamatuji si opravdu, že bychom odhalili nějaké nelegální záležitosti. To znamená, ta pro, ten problém se nachází někde úplně jinde. Plně se stotožňuji s tím, co pan Duran řekl během dnešního zasedání. Jsem s tím naprosto stotožněn, ale nesouhlasím Eh, s mnohými věcmi, které se Pascal zapojil nebo začlenil do té zprávy, protože to je úplně jiný obrázek, než je ten, o kterém se zde hovořil před chvílí. Souhlasím s tím, že bychom měli mít k dispozici nástroje, že bychom měli změnit naši pozici jakožto výbor jury a měli bychom naši pozici změnit tak, abychom měli širší rozsah nástrojů, které budeme mít k tomu, abychom mohli ověřit ty jednotlivé dokumenty a vyplněné dotazníky. Ale jak řekli už ostatní, nechceme se stát nástrojem politické bitvy. Nechceme se stát žádným zvláštním vyšetřovacím výborem nebo eh, určitým úřadem nějakého v státního zástupce. Dokumenty, které nám jsou zasílány, eh, musí být zasílány v souladu s jednacím řádem parlamentu a s požadavky, které jsou ve smlouvě o fungování EU. Ale jak dosáhnout toho, co chceme? Není to přece parlament, který bude vypracovávat nový dotazník pro kandidáty, kteří ho budou vyplňovat. V tom je ten problém a to je podle mě největší problém a ten momentálně vyřešit nemůžeme. Jak můžeme donutit Evropskou komisi k tomu, aby ten dotazník změnila? Tak, abychom opravdu díky těm otázkám získali ucelený obrázek, a nejenom o finanční situaci kandidátů, ale také o finančních vztazích eh, nejenom kandidátů samotných, ale také jejich rodiny, rodinných příslušníků. Mm, současné eh, nařízení je velmi vágní, velmi široké a my to teď nemůžeme měnit. A to je podle mě hlavní problém. Takže pokud chceme být přísnější, důraznější, chceme mít větší vliv, tak musíme vynaložit tlak. Nevím ještě jak, ale musíme vynaložit tlak na komisi, aby ty dotazníky změnila. Můžeme samozřejmě navrhnout způsob, jak je změnit, můžeme o to požádat, ale nemůžeme k tomu komisi donutit. A to je podle mě to jádro problému. A ještě, abych byl konkrétní, tak jak říkala také paní Regner, tyto otázky se týkají také rodinných příslušníků. V některých případech eh, zde mohou být osoby v pokušení eh, přenést nějaká majetková práva na své rodinné příslušníky. Takže si musíme položit otázku, až do jaké generace toto je možné rozšířit, nebo do jakého příbuzenského vztahu. A, nebo jaká míra příbuzenství by měla být zkoumána. A tím se dostáváme do určitého začarovaného kruhu. Když se takovouto situaci představíte, například budete mít eh, eh, syna kandidáta na komisaře pro zemědělství, ten koupí 50 hektarů nebo 100 hektarů nějakých pozemků a to v době, kdy ten daný komisař je v úřadu a ve funkci a jeho syn tam chce pěstovat hm, třeba kukuřici. Je to důvod pro to, aby komisař změnil eh, své prohlášení o zájmí, zájmech nebo eh, dokonce by měl změnit eh, tu svou funkci a převzít nějaké jiné portfolio. To znamená, otázkou je, co je v takové situaci proporcionální, co je přiměřené. A rovnováha je v této věci důležitá. Jestliže chceme, aby se lidé chovali rozumně, přiměřeně, tak jak zde zaznívá, tak eh, tato, tento jednoduchý, ale v praxi velmi obtížný přístup a otázka změn dotazníků, jak, kdy, co je třeba prohlašovat, to, co musíte uvést v prohlášení předtím, než kandidát ehm, předstoupí před Evropský parlament eh, v rámci slyšení. Tam jde o dva typy informací. My jako výbor eh, řešíme pouze finanční zájmy kandidátů. Ale jsou zde také kvalitativní otázky, ty jsou zkoumány na jiném fóru. příslušných výborech, které jsou kompetentní. To znamená, jsou tady vlastně takové dvě různé Eh, dva různé proudy nebo složky. A ty jsou zkoumány samostatně. My kromě toho také zveme komisaře sem do našeho výboru, také je vyslechneme. To je jeden z aspektů. A potom druhý aspekt je otázka eh, fáze mandátu. V jaké fázi můžeme vznést otázky a na základě čeho? Na základě například 15 nějakých článek v tisku, nebo 15 nepotvrzených článků, kde neznáme úplně jejich zdroj, nebylo to potvrzeno z nějakých oficiálních zdrojů. To znamená, buďme k sobě upřímní a měli bychom postupovat řádně. A pokud tak máme postupovat, tak to musíme vše vzít v úvahu. Nicméně, když pracujeme na této zprávě, tak musíme najít řešení, které bude fungovat pro nás, pro všechny, a také řešení, které bude fungovat mezi institucemi, protože i komise do toho bude zapojena. A všechny aspekty, které by vedly jenom k nějakému politickému rozruchu, tak to jsou rozhodně věci, kterých bychom se, bychom se měli vyvarovat. Pan Kavada? Eh, eh. Jenom v rychlosti, eh, pane Zjevko, rád bych trochu s vámi diskutoval. Souhlasím s poslední částí vašeho příspěvku a chci vysvětlit jasně tu první část, protože možná jste mi úplně neporozuměl. Uvedu příklad toho, co mám na mysli a co by případně mohlo doplnit nebo na pomoci kolegovi Durándovi eh, k tomu, aby zpráva byla opravdu relevantní a já už ji teď považuji za velice moudrou a úplnou. Eh, chtěla bych říci dvě věci, které musíme vyřešit. Za prvé, protože tady může existovat eh, podezření mezi veřejností z toho, že parlament je jakýsi komplicem, aby ten dotazník byl úplnější. Ale samozřejmě tady je pak otázka, jak říkáte, kam až půjdeme, kde se zastavíme. A druhá věc, protože eh, ten současný dotazník, eh, tak jako u pana Barosa, Barosu také dodržel pravidla, která si komise předepsala, ale ta pravidla nejsou dostatečná, nejsou dobrá. Když si uvědomíme, že v textu je, eh, nebo textu trvá 3 až 6 či 7 let, než se celý vlastně probere, tak je třeba, aby po celé toto období, alespoň 5 let, předseda nebo komisař nemohl se ocitnout v soukromých funkcích, které jsou v rozporu eh, s těmi závazky, které nesl jak komisař nebo předseda komise. To považuji za důležité. Jednací řád Evropské komise není dobrý. Byl pozměněn před dvěma roky, ale je stále nedostatečný, je třeba jej doplnit a vidíme to tady jasně v tom, ten případ pana Baroza. Nemůžeme ho kritizovat za to, že porušil pravidla, on je dodržoval, ale ta pravidla jsou špatná. Vlastně e, předpisy silničního provizu, které by vám umožnili e, jet vpravo, když se má jezdit vlevo a obráceně, tak takové předpisy jsou špatné a je třeba je změnit. A tady je tedy eh, otázka to nějak doplnit, protože tady skutečně zatím přetrvává problém. Zatím jsme informováni pouze politickými protivníky anebo různými pověstmi z tisku. A je nepřípustné, abychom se rozhodovali o osudu určité osoby na základě takovýchto přibližných informací. A pak je tady druhá věc, a to jsou podezření týkající se jednání komisaře. Já Nemám žádné politické eh, názory na tohoto dotyčného, eh, na pana Kanětého, nicméně eh, skutečně se tady vznáší podezření nad tím, zda prostě neměl nějaké zájmy, které převedl na svou rodinu. Kdybych já byl pan Rachoj, tak na ochranu své země, své strany, na ochranu reputace tohoto Španěla Eh, i mezinárodních zájmů, bych požádal, aby byl přeřazen na jiné portfolio. A je třeba, abychom tohle všechno nějak řešili, abychom skutečně mohli být v klidu. Už od záležitosti paní Kresonové, to už je téměř 20 let stará věc, se pravidelně vracejí podezření týkající se různých komisařů a také vlastně takového tiché komplicity parlamentu. Eh, a bez to bez ohledu na to, z jaké politické straně patříme, to bychom to měli vyřešit. Děkuji. I don't have any other for the floor, so... Nevidím, že by se hlásil o slovo někdo další. Takže doplním lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů této zprávě, což je 13. září, pokud eh, s tím souhlasíte. Nikdo nic nenamítá. Budeme pokračovat bodem 12, eh, což je eh, návrh stanoviska a jeho rozprava eh, k seznamu třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnější hranic výzum a naopak také seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Konkrétně se budeme zabývat Ukrajinou a slovo má paní zpravodajka paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Já vám velmi ráda odprezentuji velmi stručné doporučení. Jsme přesvědčeni, a výbor pro občanská práva, justici a vnitřní záležitosti se také domnívá, že bychom měli přijmout toto stanovisko v prvním čtení k návrhu komise. Já se velmi dobře pamatuji, když jsem byla na samitu pro východního partnerství v Rize asi před rokem a půl, tak prezident Porošenko Eh, citoval demonstranty, který, kteří byli před budovou, stáli tam s transparenty a říkali, my jsme se narodili bez vízové povinnosti. A tak to velmi dobře popsal své pocity, jak opravdu výrazně si ukrajinští občané přejí dosáhnout té vízové liberalizace. a jak si občané zaslouží být odměněni něčím za to, že ehm, procházejí velmi tvrdými eh, reformami, tak, aby naplnili veškeré požadavky eh, té hluboké obchodní dohody. Platí to také pro Gruzii. Bohužel obě z těchto zemí se teď eh, staly obětí určitých sentimentů, zejména ze strany Německa a Francie, kde se řeší eh, velmi tvrdé otázky u nelegální migrace, statistiky v oblasti kriminality a tak dále. Já si myslím, že to není dobré, že to je zbytečné, protože podle zprávy komise Ukrajina splnila přes 70 požadavků eh, toho akčního plánu pro výzovu liberalizaci. Navrhuji čtyři odstavce, jakožto stručné odůvodnění návrhu. A ty tato ustanovení berou v potaz eh, závěry nebo zjištění od eh, Madame Bežero a některých ostatních, včetně mě. Jde eh, o naše závěry z návštěvy Kyjeva v loňském roce v listopadu, pardon, v září, kdy jsme hovořili s soudními orgány, státním zastupitelství a tak dále. A viděli jsme, že práce EU přináší výsledky v kontextu Evropské poradní mise na Ukrajině. V odůvodnění navrhuji, že je také důležité, abychom zohlednili pokrok při provádění asociační dohody, zejména v oblasti soudních reform, a také abychom měli zdůraznit, že že je třeba pokračovat eh, a navázat na tyto eh, úspěchy tak aby právní stát eh, byl naplněn ve všech vrstvách eh, ukrajinské společnosti. Jde o mm, zprávu, která je pozitivní, podpůrná. Zároveň chceme ale říci, že v té práci je nutné pokračovat, protože eh, soudní a právní řád v zemi s historií, jakou má Ukrajina, tak to není snadná věc. Nikdo další se nehlásí o slovo? Ne, přece jenom. Pan Fos. Paní Hautalo, já mám otázku. Já jsem chtěl vědět, zda už víme, jak to je s tím nizozemským ne, jaký, jaké má dopady. Nevím, zda tady je zastoupena komise, nebo někdo z vnější služby, protože by to byla otázka příhodnější pro ně. Ale podle mne je jasné, že musí být provedené určité změny v asociační dohodě. To je asi nevyhnutelné, stejně jako v té obchodní dohodě, dohodě o volném obchodu. Ale mm, podle mých informací ty změny nebudou nějak zásadní. Nicméně samozřejmě, pokud v členský stát v referendum, byť má poradní eh, účel, tak zamítne tu dohodu, tak tím vyšle určitý signál a je třeba tento signál eh, i po právní stránce zohlednit. Pokud tedy vím, tak to ale nemá mít dopad na eh, liberalizaci vízového režimu. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy k návrhu stanoviska je 20. z 20. září poledne. A jelikož nemáte námitky, budeme pokračovat bodem číslo 13, což je eh, návrh stanoviska k jednotné politice EU pro kulturní a tvůrčí odní. Slovo má paní Komodýny Kakia, paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já začnu tím, že se nejdřív omluvím za to, že jsem eh, tu zprávu poslala během letní přestávky, ale měla jsem velmi krátké termíny, takže jsem chtěla si být jistá tím, že tu zprávu dokončíme včas. Eh, v srpnu jsme ji dokončili, protože jsme ji museli také ještě poslat k překladu. Čas nás bude tlačit i nadále. Já jsem se snažila, snažila ty lhuty prodloužit, jak jim to šlo, ale lhuta pro pozměňovací návrhy, pokud se nemyslím, je tento týden. V té původní zprávě, když jsme omezeni počtem znaků, které můžeme využít, tak to je není to jediné omezení, protože se musíme omezovat také naší příslušnosti, naše kom- kompetencí jako výbor. A z tohoto důvodu jsem se chtěla zaměřit na čtyři hlavní prvky. Jednak uznání eh, rozvoje a digitalizace, eh, což je otázka tohoto odvětví, eh, potom vyjednávací síla malých a středních podniků, potom otázka piráctví, a potom potřeba eh, řešit spravedlivou odměnu pro autory a eh, lidi z tvůrčích odvětví, kreativních odvětví. Máme také tady stanovisko výboru pro kulturu a výboru IMKO. Ve výboru KULT eh, sledujeme také pozměňovací návrhy, protože tam právě se, jsou v této fázi naše pozměňovací návrhy ke stanovisku budeme muset omezit pouze na příslušnost našeho výboru. A myslím si, že máme dva velmi specifické pozměňovací návrhy, které bych chtěla navrhnout já sama. Nejde o změnu toho mého textu, ale jde spíše určité doplnění toho, co bylo zatím prezentováno. První věc se týká definice eh, těch eh, kulturních a kreativních odvětví. A na různých zasedáních, která jsme měli, v této zprávě zazněla celá řada návrhů, ze kterých vyplývalo, že bychom měli přijít s nějakou definicí těchto odvětví. Je samozřejmě nezbytné, abychom věděli, o čem mluvíme, aby bylo jasné, o jaká odvětví jde. Nicméně um, mohlo by být nebezpečné, kdybychom měli definici, která by měla být vyčerpávající protože u kulturního, kreativního odvětví, tak když to spojíme ještě s tím, jak se rozvíjí technologie a digitalizace, tak eh, já si myslím, že bychom tím odvětví spíše ublížili, pokud bychom měli, pokud bychom měli mít eh, nějakou vyčerpávající definici místo obecného rámce. Tak eh, druhé doplnění z mé strany je, abychom konkrétně řešili nelegální mm, distribuci obsahu, který vyplývá z kulturních odvětví. A také chceme podpořit autorská práva. My jsme se na digitální aktéry a na ISP dívali vždy jako na ty takzvané narušitele autorských práv, spíše než eh, na ty, kteří by mohli být na eh, té straně ochrany autorských práv už se těším na setkání se stínovými zpravodaji a těším se také na pozměňovací návrh, které předložíte. Děkuji. Pane Grsko? Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně. Já si myslím, že bychom se měli odkázat na definici kulturních a kreativních odvětví někde na začátku eh, té zprávy. Zatím to tam je podle mě omezené, ignorujeme nové kulturní a kreativní trendy, které se ve společnosti objevují a ty bychom měli podle mě nějak eh, ve zprávě odrazit. A pak si myslím, že bychom měli říci také něco k digitální kreativitě a digitální kultuře. A mm, mm, ve zprávě z vlastní iniciativy tam vidíme spoustu odkazů. V našem stanovisku se odkazujeme pouze na digitální odvětví, ale nedáváme tam žádný prostor digitální kreativitě nebo digitální kultuře a myslím si, že bychom to tam měli doplnit. A potom, co se týče našich pravomocí a příslušností, tak si myslím, že bychom se měli odkázat na právní rámec pro profesionály, kteří pracují v těchto odvětvích a měli bychom v tomto ohledu být poměrně konkrétní aby měli stejná práva napříč EU. A myslím si, že by bylo dobré to tam zmínit. Děkuji. Jediná připomínka k tomuto tématu. Paní Komodýny správně řekla, jaká je lhůta pro zněcí návrhy. A je to 8. září v poledne. Budeme pokračovat bodem číslo 4, což je prezentace komise eh, výsledku refitu, pokud je o návrh ke smlouvám, eh, které jsou zavírány online nebo na dálku u prodeje zboží poprosil bych paní Veroniku Manfredy, která je eh, vedoucí mm, tohoto útvaru na generálním ředitelství Justice. Máte 10 minut. Eh, děkuji za slovo, pane předsedo, přeji všem dobré odpoledne. Já bych chtěla eh, popřát všem zase nový vstup do práce, úspěšný. Ehm, my jsme toto téma už probírali v prosinci 2015 když jsme přijímali návrh k online prodejům eh, konkrétních zboží. Měli jsme také studii, schromažďovali jsme údaje eh, ke směrnici eh, tzv. prodejů face-to-face -face a spoluzákonodárci, to znamená parlament, rada, Eh, řešili, zda je vhodné sladění těch pravidel eh, z prosince z pravidly, které by eh, mohly platit také pro tento prodej tváří v tvář. Teď už uplynulo několik měsíců, oproti tedy prosince 2015 a důvodem je to, že probíhá širší refit, což je věc, která má mnohem větší rozsah a víte, že také řešíme minimálně šest klíčových eh, aktů v marketingové legislativě a spotřebitelské eh, legislativě, například zavádějící reklama, odpovídající směrnice, směrnice eh, k cenovým ukazatelům a tak dále. Jde tedy o také fungování směrnice o spotřebitelských právech. To je momentálně eh, legislativa, která upravuje to, co se bude dít v případě, že něco nakupujete. Je to jedna z také z těch šesti směrnic, které jsou zkoumány, nicméně máme-li splnit náš závazek, tak jsme eh, se snažili naschromáždit co nejvíce údajů a proto tedy ta časová prodleva. Eh, paní komisařka Jourová Mm, poslala dopis, to je pouhý ale začátek, taková ochutnávka těch prvních údajů k tomu eh, tématu také prodeje tváří v tvář. Jak jsme schromažďovali data? Eh, my jsme mm, prováděli rozhovory mm, více než 23 tisíc spotřebitelů, 23 500 něco napříč EU, také v Norsku a Islandu a také 375 maloobchodníků a také celou řadu eh, mikropodniků a malých podniků. Tam ta čísla nejsou tak vysoká, ale eh, skutečně jsme mluvili s lidmi z praxe. To jsme samozřejmě skombinovali s dalšími již existujícími zdroji, které jsme měli k dispozici. Například v roce 2015 byla provedena velmi důležitá studie, která se zabývala právních a obchodních záruk, zárukami. Jaká byla zjištění? Z těch asi 3,7 eh, milionů maloobchodníků, kteří jsou v Evropě, tak eh, minimálně 35 už dnes působí online a zároveň také v kamenných obchodech. To znamená, pokud bychom jako výsledek měli eh, dva odlišné režimy pro různá nápravná opatření, tak eh, by to mělo velký dopad na mm, tyto subjekty. Zjistili jsme také, že minimálně 42 maloobchodníků, kteří dnes prodávají pouze tváří v tvář, tak eh, prohlašují, že mají problém při expanzi napříč hranicemi Eh, protože v různých členských státech se ty obchodní eh, dohody liší. A to číslo je velmi podobné jako u těch eh, maloobchodních prodejců, kteří působí také online. Tak tam to bylo asi 46%, kteří říkají, že jeden z důvodů, proč je to problém, jsou ty odlišné obchodní smlouvy proč tedy nejsou nabízeny služby um, za hranicemi. Dále, proč se tolik nenakupuje um, za hranicemi online? Je jasné, že tady máme velký potenciál. Podíváme se na uh, čísla. 73 spotřebitelů, kteří vlastně nakupují v kamenných obchodech, tváří v tvář, a 11 eh, nakupovalo v nějakém jiném kamenném obchodě v jiném členském státě. Ta čísla se ještě více snižují, možná, že můžete říct, že to má svůj důvod, ale na druhou stranu tady vidíte ten potenciál pro růst. Eh, například, co se děje, když skupujete trvanlivé zboží, například nějaké IT zařízení eh, nebo nějaký domácí spotřebič? Tak jenom 5% spotřebitelů odcestoval do nějaké jiné členské země EU, aby si eh, pravidelně zakoupili eh, nějaký takovýto typ zboží. Jaká je klíčová politická varianta, na kterou je zapotřebí se tedy zamyslet? To platí také pro vás. Jednak je to otázka právních záruk. Víte, že v prosinci 2015 byl předložen návrh, kde se hovořilo o tom, že bychom měli plně harmonizovaná pravidla a uvádělo se tam, že v případě jakékoliv vady by existovaly pouze dva roky, nebo maximálně dva roky, kdyby eh, bylo možné ten eh, předmět eh, reklamovat. Dělali jsme rozhovory s podniky a ty řekli, že se domnívají, že takováto plná harmonizace by vedla ke snížení nákladů, to říkala asi 13 subjektů, ale to číslo je vyšší, pokud se zeptáte podniků, které už fungují eh, v režimu těch delších záruk, což je Švédsko, Finsko, Spojené království a Nizozemsko. Byť eh, ta čísla v Nizozemsku jsou nižší. Pak jsme se ptali podniků také na to, jak by se dívali na dopad případného pravidla, by se hovořilo o odpovědnosti po celou dobu trvání záruky těch dvou let, jaké by to mělo na ně dopady. A zjistili jsme, že poměrně velký počet, eh, což je větší číslo, než vidíte tady na eh, slajdu, protože, jak už jsem říkala, tak ty údaje teprve vylaďujeme. A paní komisařka Jorová eh, slíbila, že zpráva bude prezentována na konci září. Ale přes 60 podniků se domnívá, že takovéto sladění by mm, sebou neneslo téměř žádné eh, náklady nebo minimální. Mm, podniky mají za to, jako spotřebitele, za to, že to je velmi eh, účinné mm, pravidlo, tak aby mohli vykonávat a uplatňovat své základní právo. Pokud jde o nápravná opatření, Pokud mm, prodejce nejdříve nabídne tedy náhradu nebo opravu jako první možnost a pokud toto není možné, tak teprve v tom případě eh, přejde přejdete k možnosti buď vrácení eh, peněz nebo snížení ceny. Tak 51% eh, spotřebitelů Říkají, že oni nepožadují okamžitě ukončení smlouvy, eh, vždy se nejdříve snaží o mm, výměnu nebo eh, opravu. Platí to také eh, v zemích, kde zákon dává, například Chorvatsko, Litvo, Litva nebo Řecko, kde zákon umožňuje, aby si spotřebitel vybral řešení, tedy zda dojde k ukončení smlouvy nebo k opravě nebo náhradě. A i zde platí to, že nejdříve tedy upřednostní tu úpravu. Pokud jde o um, zrušení povinnosti spotřebitele uh, oznámit, v případě, že se objeví nějaká vada, oznámit tu skutečnost do určitého počtu uh, měsíc, měsíců, tak um, my jsme zjistili, že poměrně velký počet dotázaných uh, ze strany mikro a malých podniků má za to, že zrušení této povinnosti by sebou neneslo žádné zásadní náklady a nebo nějaké velmi mírné náklady, ale na druhou stranu bychom chtěli upozornit na skutečnost, že z různých studií víme, že spotřebitelé většinou jsou aktivní a naše data ukazují, že většina z nich ten problém, který eh, zjistí, tak eh, vlastně se tak děje okamžitě nebo pár dnů po koupi. Takže otázkou, zda z procesního hlediska eh, je tento požadavek nutný. Děkuji, to je z mé strany vše. Já jsem se snažila být velmi stručná, ale samozřejmě eh, z toho mohu říct mnohem více a jsem vám k dispozici pro vaše otázky. I, do I understand that Mr. Le Breton asked... Chápu to správně, pan kolega Lebreton se hlásí o slovo? Nehlásí. Takže paní Hautala. Děkuji vám. Děkuji vám a děkuji komisi za tuto mm, prezentaci. Já e, eh, sepisuji stanovisko za tento výboru týkající se návrhu e, smluvního e, práva a dovoluji si říct několik úvodních věcí. Za prvé, je důležité, aby zde byl nastolen soulad. V případě všech situací, kdy může dojít k nákupu, ať už je to uh, dálkově, online, offline, face to face. Takže opravdu toto je správný cíl. A komise si to jistě také uvědomuje i na základě diskusí s členskými státy, že pokud se vydáme cestou tohoto slaďování pravidel, tak eh, dojde k tomu, že v některých členských státech by mohlo dojít ke snížení ochrany spotřebitelů. I když může dojít k určitému zlepšení, tak je potom těžké například britským nebo finským nebo švédským spotřebitelům vysvětlit, že najednou zde bude to omezení na ty dva roky, týkající se eh, záruky. A také z hlediska mm, udržitelného rozvoje otázka trvanlivosti produktu, životnosti produktu. Asi by to nebylo dobrým znamením vysílat takový signál nebo budit dojem, že dva roky jsou taková očekávaná životnost výrobku. Takže my tu řešíme takové to dilema vlastně už od počátku eh, evropského kupního práva a musíme si zde skutečně vybrat. A já se chci zeptat komise, je to opravdu tak nepředstavitelné, že by k tomu sladěvání došlo prostě na nejvyšší úrovni ochraně, například co se týče Ehm, té délky záruky ze zákona, protože já si myslím, že pro mnohé z nás bude těžké lidem vysvětlit, že najednou přijdou jako spotřebitelé o práva, která už mají. A to i v takové situaci, kdy je jasné, že eh, přeshraniční obchod přináší eh, mnoho pozitiv. Myslím si, že bychom zde přece jenom měli usilovněji pracovat na tom, aby byl nastaven ten soulad, o který právem usiluje komise, ale aby zde byla opravdu ta nejvyšší míra ochrany. Ale uvidíme, jak to celé nakonec dopadne. Chce na to stručně komise zareagovat? Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také paní Hautala. Ano, toto je velice Eh, trefná poznámka, není to nepředstavitelná věc, také jsme o tom diskutovali v souvislosti s návrhem, protože víme, že to je také požadavek spotřebitelských organizací. Problém je v tom, že komise svým návrhem se snaží naplnit dva cíle. Za prvé, zvýšit důvěru spotřebitelů v přeshraniční eh, obchod i ve vnitrostátní transakce. A na straně druhé usnadnit podnikatelům, aby své zboží prodávali jak v přeshraničním obchodě, tak eh, doma. A mám zde zvláště na mysli malé a střední podniky. A o tom už hovořila Emma má kolegyně Veronika Manfredy. Máme zde tedy v podstatě tyto dva e, cíle a samozřejmě Eh, usilujeme o to, abychom eh, vlastně uvolnili ten velký potenciál elektronického obchodování, co by motoru ekonomiky. A v těch předcházejících návrzích, eh, například v roce 2015, se objevilo to, že potřebujeme nalézt takovou zlatou střední cestu, jak už tomu bývá, protože když budete usilovat o tu nejvyšší míru, tak samozřejmě maximálně zvýšíte důvěru spotřebitelů, tu už nebude možné dále zvýšit, a bude maximální. No ale co malé a střední podniky a podnikatele? Eh, těžko je budeme motivovat k tomu, aby působili přeshraničně. Takže je zde v návrhu komise vysoká míra ochrany spotřebitelů, která je většinou vyšší než stávající směrnice a jenom v jednom dílčím bodě, a to se týká ta záruky mm, to 6 měsíců dva roky, to je prostě to možné maximum, tak to je prostě ta úroveň, kde se nám podaří dosáhnout obou cílů. Děkuji, nikdo další se o slovo nehlásí. Takže bych eh, poděkoval oběma zástupcům Evropské komise za jejich vystoupení. A kolegyně a kolegové, když dovolíte, My jsme naplánovali hlasování o bodu číslo 5 v 16.45, takže dovolíte-li, eh, přistoupili bychom nyní k hlasování a potom bychom pokračovali s dalšími body programu. Takže prosím, připravte si hlasovací karty. Mrs. Regner, you. Paní Regner, děkuji vám, pane předsedo. Já chci jenom říct, že jsem si zapomněla kartičku, takže já budu hlasovat eh, zvednutím ruky. Very well, very well. This belongs to the good traditions of... Ano, jak bývá v této v tomto výboru dobrým zvykem. Můžeme začít? Dámy a pánové, pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to zamítnuto. Pety 2. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 13. Ne, nikoli. M18, kdo je pro? Pety 3, kdo je pro? Předseda se omlouvá, je to zmatečné. Kdo je proti? Přijato. Ekon 1, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme elektronicky. Ekon 1, hlasujeme Ekon 1, kontrolujeme elektronicky. rejected. Bylo to zamítnuto. M 2, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pety 1,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 Ample 12 tím párem odpadá, takže Econ 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnu to. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Kdo to? 19. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? to? Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Kompromis 4. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 32, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Ekon 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pety 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47, kdo je pro, proti, Kdo se zdržel? Prosím, zkontrolujeme elektronicky. Kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 47. Ano, tak byl přijat návrh. 48, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 49 D pro. 49 kde pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 50 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 51 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 55 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 57, bude pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 58 pro? Proti? Zkontrolujeme, prosím, elektronicky. Ano, bylo to přijato. Pane předsedo, jako navrhovatelka 6 a 57 měli stejnou majoritu, byly považovány za zamítnuté, ale mě to teď ne, nepřesvědčilo, když vidím výsledek 58, kdy to vyšlo pro 9 k 8. Dovolíte-li, můžeme zkontrolovat ještě 55 a 57? Ano, paní Regner. Já bych teď zareagovala na to poslední hlasování. Vy jste říkal, že to přijato, ale já jsem hlasovala proti. Ano, ale pan Svěvka zase hlasoval pro. 58, tam je to v pořádku, ale nyní chceme tedy kontrolovat 55 a 57, je to tak, paní Houtala? Ano, takže elektronicky zkontrolujeme 55. Hlasujeme nyní. To bylo zamítnuto. Chcete takto zkontrolovat paní Hautalo i 57? Ne, Děkuji, pane předsedo, měl jste naprostou pravdu a já jsem vlastně neměla vůbec žádný důvod vás podezírat, že by tomu bylo jinak. Ne, to je dobře, že mne eh, kontrolujete po prázdninách, člověk ještě je v takovém prázdninovém režimu. 59, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 61, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 63, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ekon 23, Aha, tam je tady pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijat. Pety 7 bude pro. Proti? Můžeme hlasovat tam blok? Výborně. Takže pety 7 až M 25 Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se přijato. Tři pro? Proti? Zdrželi se Přijato. Čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pětka pro, proti, drželi se zamítnuto a vlastně společně s šestkou. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ekon A pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ekon B, kdo je pro, proti. To si prosím zkontrolujeme elektronicky. Ekon B, ověřujeme elektronicky. Bylo to přijato. Ekon C, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Desítka pro, eh, devítka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Deset pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto a nyní hlasujeme o zprávě jako celku a hlasujeme o tomto návrhu elektronicky. Zpráva byla přijata, takže blahopřejeme zpravodajce paní Houtalo. And we continue. Pokračujeme s vaším laskavým svolením s bodem číslo 17, výměna názorů o všeobecné revizi jednacího řádu parlamentu. Já jsem navrhovatelem tohoto textu a chtěl bych tedy říci následující. Náš výbor má eh, konkrétní zájem na všeobecné revizi jednacího řádu parlamentu, je především proto, že má průřezové kompetence v oblastech, jako je ověřování eh, o finanční zájmu, imunity, právních základů, řešení sporů, zjednodušování, subsidiarity a tak dále. Dále vstup eh, nové meziinstitucionální dohody o lepší tvorbě právních předpisů v platnost vyžaduje, abychom aktualizovali stávající jednací řád nebo zavedli nový jednací řád. Je to oblast, pro níž eh, výbor Jury má obecnou pravomoc a je tedy v zájmu výboru Jury, aby dal najevo svůj názor. Výsledek jednání pracovní skupiny, kterou zřídil výbor AFKO, můžeme vnímat jako velmi uspokojivý, a to v mnoha oblastech. Podle mého názoru eh, to tedy eh, ve svém stanovisku toto potvrdím a v případě nutnosti navrhnu další zlepšení. Mimo jiné jsou tady dvě věci, které si vyžadují podrobné zvážení, a sice imunita a právní základy. Pokud jde o imunity, ten nový přístup celkově vyhovuje potřebám výboru Jury, nicméně podle nového systému zprávy o imunitě by podléhaly hlasování na plenárním zasedání pouze tehdy, pokud by dotčený poslanec eh, o to požádal nebo pokud by o to požádala politická frakce. Tady bychom měli být velice opatrní. Tento mechanismus by totiž de facto umožnil dotyčnému poslanci a jeho frakci spochybnit zprávu výboru hlasováním na plenárním zasedání. To by tedy vyvolalo nepotřebné politické napětí a upozornilo by to na konkrétní případy a mohlo by to mít nebezpečné odezvy v médiích. Stávající mechanismus, kdy se vlastně na plenárce hlasuje o všech případech imunity, by měl zůstat zachován, protože je objektivnější a zajišťuje spravedlivé zacházení se všemi poslanci. Kromě toho, eh, vzhledem k tomu, že tyto zprávy mají významné právní dopady a mohou být eh, vlastně napadeny u vnitrostátních i evropských soudů, měly by se získat podporu formou hlasování na plenárce. Jinak by parlament se mohl vystavit nějakým právním důsledkům. Nyní k právním základům. V textu, který byl provizorně schválen na úrovni pracovní skupiny, eh, jsou navrženy na eh, změny článku 63 o obnoveném přenesení na parlament, tak aby se vlastně zavedl odstavec 25 mezi institucionální dohody, pokud jde o právní základ. Mění se zejména článek 63 odstavec 2 v tom smyslu, že po výměně názorů, o které se hovoří v odstavci 25 meziinstitucionální dohody, Předseda parlamentu může na žádost příslušného výboru požádat radu, aby parlamentu vrátila, na, vrátila návrh legislativního aktu, jestliže komise nebo rada chtějí změnit právní základ, který byl uveden v postoji parlamentu v prvním čtení, a s tím výsledkem, že pak už by se neuplatnil běžný legislativní postup. Bohužel takovéto návrhy mají nedostatky, které lze schrnout následovně. Obecně vzato článek 63 eh, není ideálním nebo jediným prostředkem, jak provést tuto část meziinstitucionální dohody. Odstavec 25 meziinstitucionální dohody pouze říká, že všechny tři instituce by si měly vyměňovat názor a nemá se jednat o obnovu vlastně přenesení eh, legislativního návrhu. Takovéto rozšíření je možné, ale není to přímým důsledkem nové meziinstitucionální dohody. Možná by bylo lepší aktualizovat nějaké procedurální ujednání v článku 39. To by možná bylo vhodnějším provedením meziinstitucionální dohody. Za druhé, nový článek 63 odstavec 1 písmeno A zavádí povinnosti e, jiných institucí, pokud jde o jejich vlastní e, interní postupy. To není právně možné v jednacím řádu parlamentu, který vlastně z povahy věci může pouze pokrývat interní organizaci parlamentu. Za třetí, pokud jde o výbor jury, není tady žádná záruka, že bude zachována jeho úloha. Nový článek 63 odstavec 1a neříká, kdo by měl být zástupcem předsedy. A konečně Zahrnutí komise do článku 63 odstavec 2 není v souladu s logikou tohoto článku, který jasně rozlišuje mezi žádostmi, eh, které jsou určeny komisi a mezi žádostmi určenými radě. Jak už jsem říkal, není navržena žádná změna článku 39 o právním základu, tak aby se tento článek uspůsobil nové meziinstitucionální dohodě. Zároveň změna článku 39 odstavec 3 se navrhuje v tom smyslu, aby jury mohl přijímat otázky týkající se právního základu v jakékoliv fázi legislativního postupu. To znamená třeba i poté, co parlament schválí své stanovisko, což je případ spadající pod článek 63. Možná by bylo dobré postupovat koordin- koordinovaněji a pozměnit článek 39 i článek 63. Všechny tyto záležitosti budu eh, řešit ve svém stanovisku, které bych chtěl předložit na příštím jednání. A za tímto účelem si rád vyslechnu váš názor na toto téma. Mr. Zvěvka. Pana Zvěvka. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tyto podrobné informace. je velice důležité téma. Je třeba se zabývat, jak se změní jednací řád parlamentu. Upřímně řečeno, plně sdílím vaše obavy pokud jde o otázku imunity a toho, že by se eh, zažitý postup měl nějak změnit. Měli bychom být velice opatrní a souhlasím s vámi, musíme zajistit maxim to, aby se nic nezměnilo, protože ten současný postup eh, je již vyzkoušený, zavedený a zaručuje eh, nám dostatek času na řešení otázek souvisejících s imunitou, zajišťuje rovněž e, plné e, zapojení té dotyčné osoby. A snaha nějak to upravit ve snaze e, ušetřit čas nebo někomu vyhovět, nevím, to by asi nebylo dobré. Já jsem hovořila o tom s kolegou Výlandem, který se tímto tématem zabýval na pracovní skupině a řekl jsem mu, jaké mám v této souvislosti pochybnosti. Hovořil jsem také s paní Hybnerovou a doufám, že se nám podaří tedy eh, odstranit tyto nešťastné prvky návrhu. Myslím si také, že není zvláště šťastné, že zpravodajem je pan Korbet, ale to už je zase jiná věc. Nicméně plně podporuji vaše komentáře, pane předsedo, a doufám, že se nám podaří tento postoj obhájit. Děkuji. Děkuji vám, paní Regner. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla vyjádřit také k imunitám. Ehm, myslím si, že bychom eh, tady měli mít formální i neformální eh, případy. Měli bychom to ještě projednat eh, s, s Pritchardem. Ehm, potom také je v otázce ehm, ta podoba plenárního zasedání a efektivní práce, tak aby to bylo tak efektivní, jak je nutné. A byrokracii připustit jenom tam, kde to je opravdu nutné a nejde to jinak ale odstranit zbytečné překážky. To znamená, pokud se podíváme na imunity, tak jak se to děje teď, jak, se to, jak to probíhá nyní, tak je to poměrně um, ehm, zatěšující. A tady v podstatě ehm, máme odpovědnost na plenárním zasedání. Ale myslím si, že zase tak náročné to není. A pokud o tu legitimitu našich rozhodnutí, tak ehm, se to mnohem zvýší, pokud o tom rozhodne plenární zasedání kromě toho je ten postup osvědčený. Takže bych byla ráda, kdybychom odstranili tuto pochybnost, anebo zjistili podrobnější informace, proč vlastně došlo k tomuto e, zdůvodnění. E, možná pan Zvěvka e, by k tomu potom mohl ještě něco říci. Okay. Tak nikdo další se nehlásí. Děkuji tedy za tuto výměnu názorů. A teď pokračujeme dál. Další je bod číslo 18. To je projednání návrhu zprávy o insolvenčním řízení a insolvenčních správcích. A zpravodajem je pan Zjevka. Děkuji. Jenom tedy velice stručně. Jak víte, před letní přestávkou jsem vás obšírně informoval o situaci, takže teď to jenom stručně připomenu. Jedná se o určité technické změny v přílohách A a B ohledně insolvenčních řízení a insolvenčních správců. Týká se to změny nařízení na základě eh, vlastně ústavních změn, které proběhly v Polsku. Ten nový eh, postup o insolvenčních řízení se dotýká i insolvenčních správců je tedy třeba provést příslušné změny v přílohách A a B. My jsme hovořili s komisí o obou přílohách. Komise schválila tyto změny, které připravil polský parlament. A komise předložila návrh, který teď tedy je předmětem té mé zprávy. Nebuďte tedy prosím překvapeni, když vlastně budu hovořit o tom, že bychom měli přejmout návrh komise bez změn. Samozřejmě, pokud někdo chce předložit pozměňovací návrh, je to možné. Eh, Lhuta je 9. září ve 12. Děkuji. I do not see any request for the floor. Nevidím, že by se někdo hlásil tom případě můžeme tedy uzavřít diskusi a pokračujeme body 20, 21, 22, kde zpravodajkou je paní Ferrara, která se omlouvá, že se dnes nemůže dostavit. Nicméně tedy pokud tady nebudou žádné námitky vůči těmto třem dokumentům, pak bychom mohli vlastně tu diskusi rovnou uzavřít a zdá se, že tomu tak asi opravdu je, takže tím tyto tři body můžeme uzavřít. uh, uh, you have uh, uh, as regards uh... co se týče bodu 23 Dostali jste přípis k subsidiaritě. Bohužel tady nemáme zatím pana Chryzogonose, který je zpravodajem. Budeme tedy pokračovat dál bodem číslo 24, který uh, už je in kamera, takže prosím všechny, kteří nemají eh, být na tomto zasedání in kamera, aby opustili sál. Děkuji. Thank you.